So colleagues, even if in... Tak vážení kolegové, přestože jsme tu pod mě, měli bychom začít s naším zasedáním. Nejprve bych chtěl přijmout eh, pořad jednání a potom mám eh, několik eh, oznámení. Jak už víte, eh, dnes odpoledne po schůzi výboru Ekon bude pokračovat v 16.45 společná schůze výboru eh, Ekon a Badge eh, o návrhu na FC. Takže už nyní e, jsou jmenovky rozděleny na židle tak, aby to odpovídalo příští schůzi. Dále kabinet francouzského ministra financí Michela Sapena konečně potvrdil, že minister se zúčastní ekonomického dialogu e, se členy výboru Ekon ve čtvrtek 7. května, což je dobrá zpráva A dále eh, informace o probíhajících trialozích. Druhý eh, trialog o směrnici o pojišťovnictví se konal 13 eh, dubna. Diskutovali jsme otázky registračního režimu a jeho rozsahu působnosti. Komise představila dokument srovnávající různé přístupy a také předsednictví rady představilo dokument o rozsahu působnosti a výjimkách. Parlament nabídl radě že přijme tento režim eh, výměnou za ústupky v oblasti eh, metody kalkulace, nicméně žádná dohoda uzavřena nebyla. Trialog eh, skončil ještě dříve, než bylo naplánováno a příští schůze eh, je naplánována na 11. května. Doufáme v lepší výsledek příštího trialogu. Dále proběhl trialog o směrnici o platebních službách. Byl to třetí trialog 16. dubna. Předsednictví představilo eh, kompromisní balíček ohledně eh, nástrojů, platebních nástrojů třetích stran a komise také připravila o o telekomunikacích. E, dále jsme dospěli k pokroku v dalších oblastech, jako je ochrana osobních údajů, ale také jsme nedospěli k žádné dohodě a příští trialog se bude konat 5. května 2015 protože je zapotřebí ještě nějakých technických prací. Tolik tedy k mým sdělením a můžeme přikročit k bodu číslo 3 a eh, je nám potěšením přivítat zde místo předsedu Evropské centrální banky eh, Vitora Konstancia, který nám představí výroční stránku ECB a je to poprvé, kdy pan Konstancio přišel do výboru Ekon v tomto legislativním období, takže ho zde vítám a těšíme se, že eh, budeme nadále spolupracovat a vyměňovat si názory. Výroční zpráva musí být publikována na webových stránkách ECB ECB. E, myslím, že byla zveřejněna teď ve tři hodiny a týká se měnové politiky ECB a ekonomického vývoje v roce 2014. Představuje e, aktivity e, eurosystému v různých oblastech kompetencí. Předseda Draghi zaslal předsedovi Šulcovi dopis, do, který doprovází tuto zprávu a jeho dodatkem jsou odpovědi ECB na otázky e, ohledně zprávy z roku 2013. Spravodajem byl pan místopředseda Zalba. Tento dopis vám rozeslal sekretariát dnes ráno na základě článku 284 smlouvy. Výroční zpráva ECB musí být zaslána Evropskému parlamentu, komisi a radě. Ekon připraví zprávu z vlastní iniciativy a zpravodaj bude jmenován na naší nejbližší schůzi. 14 the ECB conducted its monetary policy in an environment which was challenging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 Evropská centrální banka se snaží naplnit cíle cenové stability a úrovně inflace eh, těsně pod dvěma procenty, snaží se o finanční stabilitu a o správné eh, přenosové kanály měnové politiky a také o podpoření eh, hospodářského zotavení a také pokud jde o kvalitativní easing a další programy. My vítáme tato opatření a očekáváme, že přenosový mechanismus měnové politiky půjde ruku v ruce s dalšími ekonomickými opatřeními na evropské i národní úrovni. Přestože tempo ekonomické obnovy je pomalé, bylo pomalé v roce 2014, je zapotřebí e, podporovat obnovu prostřednictvím fiskálního přizpůsobení příznivého pro růst. My vítáme tento politický mix a také úsilí o implementaci správných strukturálních reform a také práci na investičním plánu, která začne velice brzy. Součástí tohoto prostředí příznivého pro růst je také e, Unie kapitálových trhů. V této souvislosti bude e, náš výbor brzy diskutovat o e, usnesení a zprávě z vlastní iniciativy. Tolik tedy úvodem a nyní se přesuňme k výměně názorů a já dávám slovo panu místopředsedovi Konstanciovi a poté, bude, poté začnou obvyklé bloky otázek a odpovědí. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi ctí a potěšením být znovu v tomto výboru, přestože máme nyní nové legislativní období a budu vám prezentovat výroční zprávu ECB. Tato událost znovu zdůrazňuje, jak je důležitý dialog s Evropským parlamentem pro zajištění odpovědnosti a transparentnosti aktivit ECB. E, právě protože ECB považuje transparentnost za zásadní e, aspekt odpovědnosti a efektivity, e, začali jsme letos publikovat zápisy z našich schůzí o měnové politice. Zveřejnění výroční zprávy je doplněním našich snah o větší transparentnost tím, že tato zpráva popisuje akce ECB v roce 2014 v rámci plnění jejího mandátu v problematickém prostředí jak jste správně zdůraznil, pane předsedo. Rázné akce ECB eh, e byly zapotřebí, abychom zareagovali na zablokování přenosových kanálů naší měnové politiky a na eh, prostředí s nízkou inflací. Naše akce v oblasti měnové politiky byly doplněny dalším velkým úspěchem v roce 2014, což byly přípravy a zahájení mechanismu jednotného dohledu. Specifický režim, který je stanoven mezi institucionální dohodou mezi ECB eh, e a Evropským parlamentem, zohledňuje potřebu eh, rozšířeného skládání účtů při tomto novém úkolu ECB. Dnes eh, se nejprve ohlednu za opatřeními, které ECB podnikla od začátku loňského roku v rámci plnění svého mandátu. Poté bych chtěl diskutovat o unii kapitálových trhů, která, pokud se jí budeme věnovat dostatečně ambiciozně, by mohla mohla přinést výhody v podobě eh, stabilnější finanční integrace a zlepšení přenosu naší měnové politiky. Z hlediska měnové politiky v eh, prostředí roku 2014 bylo velice složité a náročné. Ten, ta pomalá obnova, která začala v roce 2013, se nezrychlila, jak bylo původně očekáváno. Eh, po celý rok HDP vzrostl o 0,9 v eurooblasti. Tento růst byl pouze mírný, právě tak v oblasti úvěru, přestože na eh, mírně klesajícím tempem. Přísné kreditové standardy v kombinaci s, se stabilními eh, půjčkovými úrovněmi ve velké části eurooblasti byly jednou z hlavních příčin eh, ekonomického zpomalení v eurozóně a nepřímo také hlavním zdrojem probíhající deflace. Abychom zareagovali na tyto problémy, naše rada guvernérů přijala balíček opatření mezi červnem a říjnem. Byly to vlastně dva, tedy dva balíčky, jeden v červnu a druhý v září a obsahovaly tři hlavní prvky. Za prvé e, dvě e, redukce v klíč, klíčových úrokových měr ECB na jejich spodní mez, za druhé oznámení série osmi zacílených dlouhodobých refinancovacích operací a za třetí to byly dva kupní programy pro cené papíry a kryté dluhopisy. Navzdory pozitivním výsledkům těchto opatření e, a jejich vlivu na eh, easing úvěrových podmínek v eurooblasti, nezdálo se, že inflační tlaky by se zvýšily. Naopak, ten trend snižování eh, inflace pokračoval až do konce roku. V druhé polovině roku 2014 došlo k poklesu cen ropy, které také přispěly k tomuto vývoji a dospěl nakonec dlouhý trend, který eh, dostal inflaci na historicky nejnižší úrovně, úroveň, eh, čímž se zvýšilo riziko druhého kola. Abychom E, zabránili Eh, takovému procesu, který by byl závažným rizikem pro stabilitu cen, Eurosystém se rozhodl 22. ledna 2015 rozšířit své nákupní programy také na cené papíry veřejného sektoru. Tyto nákupy na základě eh, programu rozšířeného nákupu aktiv by měly pokračovat do září 2016 a nebo do té doby, než Rada guvernérů najde cestu udržitelného přizpůsobení Eh, která by byla konzistentní a měla za cíl dosáhnout inflace těsně pod 2% ve střednědobém horizontu. Eh, celkem za to eh, tato opatření přispěla k nižším úrokovým mírám na kapitálových trzích a pomohla tento příznivý vývoj přenést také do celého řetězce finančního zprostředkování vedla k viditelnému zlepšení eh, přenosu eh, měnové politiky ECB eh, e do reálné ekonomiky, což znamenalo další značné uvolnění finančních podmínek pro domácnosti a firmy, což dokládá značný pokles úrove, půjčkových úrovní a také značnou, značnou kompresí jejich rozšíření v zemích eurozóny úvěrové míry prudce klesly od ledna 2014 ze 40 a v případě domácností o 50 e, základních bodů. A nominální náklady externího financování e, nefinančních korporací v eurozóně dále klesl a v, v, v únoru to činilo 4,1 To by mělo nadále podporovat a posilovat obnovu v oblasti úvěrů a investic. Bankovní úvěry nefinančním společnostem se zvýšily za poslední tři měsíci e, na roční míru 2%, což lze srovnat s tou negativní mírou z loňského roku, která byla méně než minus 2%. V únoru loňského roku eh, míra růstu úvěru pro nefinanční firmy byla minus 3,2%. Takže nyní za poslední tři eh, měsíce jsme poprvé dosáhli kladných čísel, poprvé po nějaké době. Došlo tedy k obratu v půjčkové dynamice a to v druhém kvartálu 2014, zejména u nefinančních korporací růst peněz M1, který je hlavním indikátorem ekonomického růstu, toto potvrzuje. Toto hodnocení dále podporuje eh, průzkum eh, týkající se půjček mezi bankami eurozóny, který ukazuje sílící poptávku po půjčkách ze strany domácností a podniků a také dokazuje uvolnění e, úvěrových standardů během roku. Naše politika tímto přispívá k ekonomické obnově a na základě našich prognóz e, ta, e, ta negativní mezera bude uzavřena do roku 2017. To napomáhá vývoji inflace a očekávání inflace a to až na úroveň slučitelnou s naším mandátem, e, navzdory účinku, který měl pokles cen ropy, z čehož plyne, že proces normalizace inflace je stále ještě v raném stádiu. Nicméně měnová politika nefunguje v izolaci a další politické iniciativy jsou neméně důležité. Právě proto e, spuštění mechanismu jediného dohledu a dokončení všeobecného hodnocení byly základními kroky, e, které měly nám pomoci dosáhnout zdravějšího procesu přenosu měnové politiky. E, SSM v rámci bankovní unie a v kombinaci s mechanismem jednotné záchrany a fondem jednotné záchrany dále přispěje k ke změně situace mezi státy a bankami. Eurozóna potřebuje koherentní a všeobecnou strategii na vytvoření podmínek udržitelného obnovení založeného na investicích, vytváření vytváření pracovních míst a růstu produktivity. Fiskální politiky by měly podporovat hospodářský růst a zajišťovat udržitelnost dluhů. Zároveň by měly být bezodkladně provedeny strukturální reformy, jelikož firmy a domácnosti nesmějí být pouze schopny investovat, ale také ochotny investovat. To neustále opakujeme, protože kombinace zdravé fiskální politiky a zlepšeně ekonomické struktury má potenciál zefektivnit měnovou politiku tím, že povzbudí ekonomické aktéry, aby využili e, výhody zlepšených finančních podmínek a aby více investovali. Měnová politika e, usnadní přechod na trajektorii udržitelného růstu, ale nemůže tuto trajektorii napřímit směrem nahoru. Aby se to stalo, je zapotřebí, aby dostupné finanční zdroje byly dobře alokovány a využívány produktivně. Z tohoto ohledu je Unie kapitálových trhů také velice významným příspěvkem. Komise plánuje nastavit hlavní eh, stavební bloky této unie kapitálových trhů v stávajícím legislativním období z našeho pohledu. Takovýto projekt, pokud bude opravdu komplexní a dobře nastaven, by eh, opravdu mohl být eh, obrovsky výhodný pro celou EU. CMU je tedy prostředek pro posílení integrace kapitálových trhů a zajištění toho, aby takováto integrace byla opravdu eh, hluboká. Integrované kapitálové trhy mohou posílit finanční stabilitu tím, že posílí eh, sdílení eh, rizika ze strany privátní sféry. Tím se usnadní také absorpce šoků v celé EU a zároveň se tím eh, zlepší dobré fungování kapitálových trhů a transmise eh, monetární politiky. Eh, finanční integrace proto je velmi důležitá v našem plánu pro celý systém eurozóny. Eh, stále hlubší a diversifikovanější kapitálové trhy poskytují alternativní zdroje financování, například eh, finanční nástroje by bylo možné vyvinout tak, aby mm, byly lépe k dispozici mm, konkrétním potřebám malých a středních podniků, infrastrukturních projektů či dlouhodobého financování. Také snížení eh, závislosti ekonomiky na bankovním financování by mohlo rozšířit eh, soubor nástrojů, které jsou k dispozici pro eh, podnikání měnové politiky. Ovšem existuje nebezpečí, že se nám nepodaří explicitně identifikovat potřebné podmínky pro Unii kapitálových trhů, tak aby dosáhla svých cílů. Takže aby abych to řekl jasně. Opravdová Unie CMU znamená dosažení vysoké míry finanční integrace při dosažení um, jednotného trhu v této oblasti. Takže opravdová eh, Unie CMU, v ní všichni eh, účastníci trhu s těmi eh, stejnými relevantními charakteristikami by měli mít stejný soubor pravidel, měli by stejný přístup ke stejnému souboru finančních nástrojů a služeb a mělo by s nimi být nakládáno úplně stejně ve chvíli, kdy jsou aktivní na trhu. Takže Eh, tahle ta eh, Unie potřebuje mít eh, jasný regulační a právní rámec, z něhož vychází a který umožňuje stanovit si spravedlivé podmínky pro všechny. To znamená řadu věcí. Za prvé, cíl takovéto unie kapitálových trhů je velmi ambiciozní. Doufat, že taková ta CMU přinese výhody aniž bychom přijali výhled eh, kompletní regulační harmonizace, to je nerealistické. Eh, nestačí polovičatá řešení. Ve skutečnosti tedy eh, polovičatá kapitalová unie je neexistující kapitalová unie. A to je jednou z lekcí, kterou jsme se poučili z krize, zejména co se týče vlivu mezi jednotným trvem a nedokončenými regulačními a eh, dohledovými rámcemi pro banky. Takže eh, Nepochybujeme o tom, že to, co platí pro bankovnictví, platí také pro kapitálové trhy. Za druhé, vytvoření jasných pravidel pro kapitálové trhy by znamenalo vyřešení eh, problému s bariérami v oblasti politických Eh, eh, oblastí, které překračují eh, kapitál. To se týká také velmi citlivých oblastí, jako je nesolventnost nebo zdanění finančních produktů a podobně. Tam, kde legislativní pokrok není možný na úrovni EU. Musíme se snažit dosáhnout tedy eh, co nejlepší společné akce na národní úrovni, tak abychom snížili přeshraniční bariéry. A za třetí, eh, tahle jednotná pravidla musí být doplněna eh, postupem času také společnou implementací a vymáháním pravidel a také hlubším propojením, které vychází tedy se CMU, tak abychom Eh, se vyhnuli rizikům nákazy, takzvaně. Eh, Evropský parlament jako spoluzákonodárce hraje obrovsky významnou roli v celém tomto procesu a já věřím, že mm, také zásadně přispěje k vytvoření opravdové unie kapitálových trhů. Mm, na závěr bych řekl, že eh, jsme udělali mnohé od roku 2014, co se týče měnové politiky a bankovní unie. A to dokazuje, že Evropská unie opravdu může dosáhnout pokroku tam, kde e, se proto zásadně rozhodne, ale musíme jít ještě dále. E, potřebujeme opravdu zdravé fiskální strukturální politiky na národní úrovni, potřebujeme další kroky pro posílení e, institucionálních základů té ekonomické, hospodářské a monetární unie. Kromě toho potřebujeme zásadní kroky a reformy pro to, abychom podpořili vytvoření opravdové kapitálové unie, kapitálových trhů s tím, že vytvoříme také robustní finanční integraci. Tyhle, ty, všechen tenhle ten vývoj eh, bude hrát zásadní roli v eh, přípravě cesty na to, abychom eh, dosáhli opravdového oživení a silnější měnové unie a také prosperity. Děkuji za pozornost, děkuji mnohokrát panu vicepředsedovi Konstanciu za velmi zajímavý úvodní projev. Já eh, sami naprosto souhlasím v tom, co jste říkal ohledně eh, té eh, unie kapitálových trhů, protože právě o tom tady teď hovoříme, probíhá zde rozprava k tomuto tématu a pokud očekáváme nějaké výhledy, tak samozřejmě musíme se zavázat tomu regulačnímu rámci. Nyní se omlouvám, protože nás čeká hlasování, tak já už to teď musím mít připravovat a já předávám slovo svému vicepředsedovi, který, který teď převezme eh, předsedání. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verfahren in dem... Milé kolegyně, milí kolegové, budeme teď postupovat, jak je obvykle pět minut otázky odpovědi. Nejprve zástupci všech frakcí i nezařazených, potom podle Dehontova rozdělený. Začneme nejdřív stranou lidovou. Burkhardt má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážený pane Konstancio. Vy jste opravdu zmínil spoustu zajímavých věcí, takže člověk si může vybrat z celé široké palety, ale já mám tři celkem krátké otázky na vás. Rád bych se zeptal. Za prvé, aktuální úroková politika ECB oferentum dlouhodobých produktů, jako třeba pojišťovnám, činí mnoho problémů a přivádí je do svízelné situace. Vypadá to, jako by se ECB bála, že se tady skýrývá potenciál pro novou krizi, když ta stávající bankovní krize ještě není ukončena. Druhá otázka. Vysychání eh, trhu obligací tím, že ECB stále nakobuje také Eh, vede k možnosti, že budou kolísat ceny. Jak by ECB chtěla tyhle nežádoucí jevy eliminovat, protože to by mohlo vést k nestabilitě na trzích. A třetí otázka, důsledek eh, zaplavení trhu likviditou jsou první oferty Evropský, a úvahy evropských bank, tak, že by snad měli i negativní úroky. To znamená, že ten, kdo si bere úvěr, by ještě dostal prémii za to, že si půjčil, když by splatil svůj kredit. Je to žádoucí, nebo si myslíte, že se překročily už hranice rozumného ekonomického chování? Děkuji. Děkuji za vaši otázku za vaše otázky. Začnu tím, že poznamenám, že veškeré politiky mají nějaké vedlejší efekty. Některé z nich mohou být i nežádoucí, ale jsou třeba nevyhnutelné. Musíme si prostě z těch politik vybrat a to je přesně ta situace, v níž jsme se loni nacházeli, kdy inflace začínala být negativní a dovolte, abych poznamenal, že v druhé polovině minulého roku to bylo velmi ovlivněno poklesem cen ropy v prosinci a teď, když by se ignoroval příspěvek cen ropy inflaci, tak ta inflace je žádná celá šest, což je skutečně daleko, opírá se to o domácí realitu a je to velice daleko od našeho mandátu a našich cílů tedy opravdu jsme byli nuceni učinit nějaká opatření, což samozřejmě se snažilo eh, za, zaplnit tu mezeru, která vznikla. Snažíme se eh, splnit očekávání, která jsou na nás kladená. Jsme si vědomi toho, že jsou tady potenciální dopady takové politiky tím, že se to projeví na některých trzích, ale jak už bylo řečeno, nemáme na vybranou. Uh, a vy, analyzujeme, co se děje velice podrobně a připravujeme opatření tak, abychom, abychom ty, ta rizika měla, měli pod kontrolou. Co se týká těch pojišťoven, chtěl bych říct, že v uplynulých třech, čtyřech letech návratnost pojišťoven v Evropě byla kolem 9%, daleko víc než u bank. A v posledních třech letech výnosy na akci v pojišťovním sektoru byly rovněž daleko vyšší než u bank. Takže proč se tohle dálo? Dva hlavní důvody to mělo. Za prvé, pojišťovny profitovaly z kapitálových zisků. Za druhé, fakt, že inflace byla tak nízká, vedl k tomu, že se jinak kalkulovaly jejich obchody. To znamená, když eh, uvidíme, že tyto kapitálové zisky se vyvíjejí, to znamená, pak budou nízké úrokové míry a bude z toho plynout tlak, ale celý ten sektor zatím není stabilizovaný. To jsem chtěl říct. Co se týká úvěru a dopadu nákupů na ceny na trhu, tak tady jsme byli opatrní, chtěli jsme omezit své nákupy na maximálně 33 každého pojistitele. To znamená, že jsme umistil, umožnili, aby fungoval trh a aby ovlivňoval ceny na trhu. To znamená, že my nejsme jediným operátorem na tomto trhu a fakt, že některé míry se stal, dostali až do negativní míry, tak to je něco, co jsme nezamýšleli. My jsme zamýšleli eh, pokles, ale rozhodně jsme nezamýšleli, že se to dostane až do negativních čísel. Je to tedy vedlejší efekt. A z toho také plynou otázky týkající se trhu, jak trhy utvářejí svá dlouhodobá očekávání. A když se podíváme na střednědobé míry, tak ty jsou skutečně velice nízké, ale opět je to něco, o čem si myslíme, že to nebude uh, pokračovat a my, si, my, my to budeme nadále velice bedlivě sledovat a budeme doufat, že trh sám to bude korigovat. Děkuji. Dalších pět minut Líza Ferreira. Děkuji. Já jsem uh, opakovaně chválila aktivitu ECB, protože si myslím, že je to instituce, která opravdu za krize dělala všechno, co bylo třeba, ale dnes se chci zeptat na dvě věci. Za prvé, otázka k tomu, co jste řekl o role bankovní unie. Myslím, že to byla stabilizující role v mnohem ohledu. Za prvé s ohledem na jednotný dozor SSM, to byla přechodná fáze je možno tady ještě ty věci doladit, ale pak tady máme e, dopad na země v okrajových oblastech, co se týká kapitálových požadavků. A jsou tady samozřejmě i různá kritéria, tak aby nedocházelo k nadměrné koncentraci bank. To nebylo cílem těchto úmyslů. A Potom, co se týká záchrany a likvidace, mě by zajímalo, zda ECB má taky eh, možnosti financování backstopu, tedy zda má dost prostředků v rozpočtu. Když se podíváme na leden 2016, tak eh, pak to bude převzato do bankovního systému a budou se financovat likvidace. A je to další téma. Další téma je záruka garance vkladu. To patří ke stabilizaci trhu a to patří i k důvěryhodnosti a není možné, aby to prostě zmizelo z pořadu dne. Tedy příliš málo jsme slyšeli na toto téma, aby to bylo skutečně důvěryhodné. A teď ještě k nerovnováze, která se v makroekonomické oblasti v Evropě rýsuje. Průměrné hodnoty nejsou k ničemu, když všechno se prezentuje zprůměrovaně. Máme ohromné rozdíly v nezaměstnanosti ku příkladu. Co se týká těch, kdo jsou v podstatě rukojmými nezaměstnanosti, to je téměř půlka Evropy. Vidíme tady také vliv Řecka na evropskou měnu. I to je věc, která by měla být zmíněna. Odpovím anglicky, když dovolíte, tak aby z toho profitovali i ostatní. Já bych také rád hovořil svým rodným jazykem. Chápu, že vy jste hovořila portugalsky, ale pro mě je teď už spíš obvykle o těch technických otázkách hovořit anglicky, takže se vám omlouvám. Máte pravdu v tom, že bankovní unie je významná. A opravdu, co jste řekla o rizicích koncentrace bankovního sektoru, tak k těm zatím nedošlo. Nemáme ještě příklady přeshraničních fúzí a akvizic, ale musím říct, abych byl upřímný, určitá míra konzolidace v Evropě obecně asi nastane. Jsou tady určité části v Evropě, kde situace by to ospravedlňovala především v okamžiku, kdy vidíme posun ve finančním systému od eh, bankovního směrem k tržnímu financování. A to se děje. Tady jsou obavy z vzniku nových rizik, ale jsou tady i benefity, nové zdroje pro úvěry, tedy k tomuto posunu dochází a možná to povede k nějaké konzolidaci postupem doby. Co se týká záchrany a backstop, tak musím říct, že to sledujeme. Máme svého člověka ve výboru toho jednotného mechanismu záchrany a samozřejmě to bedlivě sledujeme. Kdyby ta situace se opravdu měla vyvíjet tím směrem, že by ten požadavek se tady opravdu uh, objevil a byl nutný, tak budeme trvat na tom, co se dohodlo. A sice, že orgány mechanismu záchrany by vstoupily do hry. Co se týká toho Deposit Guarantee Schemes, tak to vnímáme jako třetí základní prvek bankovní unie. A zatím tady nebyla příležitost o tom hovořit. My jsme na tom trvaly, ale bylo volbou členských států odložit implementaci tohoto třetího pilíře bankovní unie. Takže tady teď zjišťujeme, že opravdu musíme vyčkat, ale není to zatím, není to bez pochyby zapomenuto. Určitě to není zapomenuto. Co se týká průměru a nerovnováhy, tak máte pravdu. Máte pravdu hlavně v souvislosti s nezaměstnaností, tam jsou ty rozdíly ohromné, ale fragmentace ve všech aspektech eh, se snižuje. Opravdu to šlo ke snížení ve finanční oblasti, ale i v oblasti růstu. Nyní máte některé země na periferie, které rostou dokonce lehce víc, než je průměr což znamená, že fragmentace v tomto ohledu se snižuje, situace se zlepšuje a troufal bych si říci, že naše politika k tomuto omezení fragmentace v Evropě přispěla. Děkuji. Děkuji vám. Eh, abychom dali všem kolegům šanci promluvit, tak já vás prosím, abyste se drželi limitu pěti minut na otázku a odpověď. Na seznamu je nyní za ECR Bernd Luke. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji, pane eh, místopředsedo, za ochotu odpovídat na otázky. Já bych chtěl navázat za, na poslední otázku Elizy Ferreiry ohledně krize v Řecku. Je nejasné, zda eh, Řecko dostojí svým platebním závazkům. V měsíci květnu má stále ještě poměrně sklus s platbou a jak ECB eh, e hodnotí tuto situaci a eh, můžete případně slíbit, že Řecko nebude insolventní tím, že například že, že se obrátí na Evropskou centrální banku. Pokud eh, to neslíbíte, pak by mě zajímalo, eh, jelikož ECB je slušná také pro dozor nad banky, zda budou, budou odděleny řecké banky od řeckých státních dluhopisů tak, aby nakažlivost eh, řeckého bankovního sektoru byla menší. A za třetí by mě zajímalo, zda Evropská centrální banka má nějaké plány na případný výstup Řecka z eurozóny. Existují tedy přípravy na případ, že by že Řecko nezůstalo, nemohlo zůstat v eurozóně, pokud Řecko bude insolventní anebo se domníváte, že takovéto přípravy nejsou nutné, protože řecká státní e, insolvence by nespochybňovala setrvání Řecka v eurozóně. Neboli jste toho názoru, že Řecko by mohlo setrvat v eurozóně i v případě, že se upadne řecký stát do platební neschopnosti. Děkuji. Děkuji vám za tyto otázky které se týkají velice důležitého problému, kterému všichni čelíme. Za prvé, ECB e, postupuje v rámci svých vlastních pravidel, pokud jde o financování řeckého bankovního sektoru. Jak víte, tak v současnosti celkový objem likvidity, e, který eurosystémem byl udělen, řeckým bankám e, čítá 110 miliard euro. To je téměř 70 řeckého HDP. Těžko tedy říkat, že nefinancujeme řecké banky, protože ECB e a to zejména z části týkající se mechanismu jednotného dohledu, se domnívá, že řecké banky v tuto chvíli jsou solventní. A to je samozřejmě první podmínka k tomu, abychom poskytli likviditu. A na, na to jsem se neptal, říká pan Luke. Já bych chtěl tedy závěrem říci, že takto postupujeme, ale nemůžu slíbit, eh, jak si jistě umíte představit, a e, jak, bylo, jak implicitně vyplývalo z vaší otázky, že budeme financovat Řecko bez ohledu na situaci a bez ohledu na částky a na podmínky. Máme pravidla a e, jedním z těchto pravidel je existence záruky e, ze strany bank. Potom jste se zmínil o snižování nebo odstraňování uh, toho rozdělení mezi bankami a státu. A je pravda, že SSM navrhl a Rada guvernérů schválila, že řecké banky by neměly odteď navyšovat svou expozici vůči státům. Zatím nebylo rozhodnuto, zda se, zda se budou redukovat, bylo rozhodnuto, že nebudou dále navyšovat. To je tedy rozhodnutí, které eh, existuje a které zachovává současnou situaci, kdy banky jsou solventní a mimo jiné kapitálové poměry jsou nyní eh, pozitivní. Pokud jde o ten nejhorší scénář, tak já bych o něm raději nespekuloval, protože já jsem přesvědčen, nebo v ECB jsme přesvědčeni, že Řecko nevystoupí. že eh, se nestane nic, co by eh, způsobilo, že Řecko vystoupí z eura. Jak víte, tak smlouva eh, nestanovuje případ, kdyby země byla právně vyloučena z eurozóny. Takže pokud něco takového by muselo nastat, pokud řecká vláda by musela učinit takový krok, ne, neučiníme to my, ale řecká vláda. A myslíme si, že by k tomu nemělo dojít. Není to ale e, automatické v případě možné e, platební neschopnosti vůči některému věřiteli. Tak ne, ne, není automatické, že v takovém případě by Řecko muselo vystoupit z eurozóny. A nyní za Alde Silvi Goulart. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, pane místopředsedo ECB. Já mám také několik otázek ohledně Řecka, ale nejsem si jistá, jestli je dokážete zodpovědět. Buďme nyní ale konstruktivnější. Jak se díváte na pád úrokových měr a jeho dopad na sektor pojišťovnictví? A za druhé, nemyslíte si, že e, s tou unii kapitálových krhů se vlastně budeme muset rozhodnout o fiskálním aspektu, protože tady je jasné, že e, úspory, které nyní existují v Evropě, podléhají národnímu fiskálnímu zdanění, což má dopad na e, kupní sílu. Děkuji. Pokud jde o pojišťovnictví, tak já už jsem na to částečně odpověděl předtím, když jsem popsal eh, současnou situaci a, souča- a situaci za poslední tři roky eh, jako ne tak problematickou, jako například je tomu u bank. Což je potřeba zdůraznit. Pak je tu ještě další aspekt. Za několik let, pokud se situace nezmění, pak Eh, to prostředí nízkých úrokových měr by vyvíjelo tlak na eh, pojišťovny, zejména na poskytovatele životního pojištění a důchodového pojištění. To je pravda. My očekáváme a naše prognózy eh, to ukazují, že v roce 2017 situace bude velmi odlišná, což samozřejmě znamená, že pokud inflace stoupne na, těsně, na úroveň těsně pod dvěma procenty, tak i úroky se zvýší, prostředí se změní. My jsme odhodláni naplnit náš inflační cíl. A ten třetí aspekt, který bych chtěl zdůraznit, je následující Současné prostředí je nyní v podstatě stejné na celém světě a je to prostředí, ve kterém jsou nízké úrovně eh, úroků. Zdá se, že v, ve vyspělých zemích tomu tak bude delší dobu. To znamená, že eh, pojišťovatelé a další instituce eh, se musí sami zavázet, sami přislíbit svým klientům takovéto prostředí a dohlížitelé potom budou muset zasahovat tak, aby v takovémto prostředí firmy neslibovaly 6% návratnost a podobně. To je další věc, která bude mít vliv na chování jak dohlížitelů, tak na pojišťovny samotné. Děkuji a nyní za GUE Mariza Matias. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, pane Konstanciu, že jste mezi nás přišel. My debatujeme nyní o zprávě o vaší činnosti. Je to první zpráva o výroční zprávě ECB za rok 2014. A já bych se chtěla zeptat, odkud pochází data pro bilanci, pokud jde o programy přizpůsobení e, e, ze strany Trojky, protože teoreticky Trojka měla odejít z Portugalska v roce 2014, ale v této zprávě o tom není dostatek informací. ECB půjčila 78 miliard euro na program, který skončil v roce 2014, ale ve vaší výroční zprávě není žádná informace, žádné hodnocení toho programu přizpůsobení v Portugalska. Přitom ve stejné zprávě jsou poměrně detailní informace o dalších věcech, o změnách v o změnách sídla ECB, o nové budově ECB e, a o souvisejících rozpočtových debatách, ale není tam vůbec nic o trojce. A to tady hovoříme o programu, který měl obrovský dopad e, na Portugalsku, e, který zničil zhruba 350 tisíc pracovních míst a deficit nebyl 3,5, jak bylo předpokládáno, ale 4,6 procent, eh, takže žádné hodnocení tam není. Ty, mělo se dosáhnout určitých cílů, kterých nebylo dosaženo a mě by tedy zajímalo, eh, zda ECB neuznává své selhání, neuznává, že tento program byl fiasko. Proč nemůžeme v tomto kontextu výroční zprávy hodnotit aktivity ECB? Já bych nejprve chtěl připomenout všem, že pokud jde o těch 78 miliard, které byly půjčeny Portugalsku, tak ECB z nich nepůjčila ani euro. My jsme se neúčastnili financování vlád. To byly peníze, které eh, Portugalsku byly dány k dispozici ze Mezinárodního měnového fondu a členských států, ne od nás. v rámci trojky eh, těch tří institucí eh, pracujeme vlastně prostřednictvím komise. Komise je právně tou evropskou institucí, která má tyto programy na starosti a která má na starosti eh, dohled nad jejich implementací. Takže proto nemůžete v naší zprávě najít žádná čísla, protože my jsme Portugalsku ani žádné jiné země eh, žádné peníze nepůjčili v kontextu těchto programů. Dále, eh, jak jste viděla, Výroční zpráva za tento rok i předchozí roky e, nikdy nepokrývá všechno, co ECB e dělá. E, zejména tam není zmíněna například spolupráce s komisí, pokud jde o problémy dalších zemí. Takže to je první věc, která tam není a nikdy nebyla. Tento výbor věnoval několik schůzí v minulosti hodnocení role jednotlivých institucí v tomto programu. Tehdy jsme tu byli a vysvětlovali jsme, co děláme a jakým způsobem se účastníme. Ale výroční zpráva není vhodné místo, eh, kde by se o tom mělo hovořit. To jsou tedy důvody, proč tam nenajdete žádné detaily eh, ohledně toho, o čem jste mluvila. Pokud jde o tu vaši poznámku o nové budově, tak já vám řeknu zcela jednoduše, že Evropský účetní dvůr obecně doporučuje, aby všechny evropské instituce měly svou vlastní budovu, místo aby si budovu pronajímali, protože ve velice dlouhodobém horizontu je to levnější, než si prostory pronajímat. A tímto doporučením jsme se řídili. A proto proběhl ten projekt nové budovy. Není to něco, co bychom se rozhodli jen tak z vlastní iniciativy. Můžu mít 10 vteřin ve výroční zprávě se zkoumají odpovědnosti ECB a trojky. Takže kde, kde, to, kde to bude zhodnoceno? Já si myslím, že něco takového by ve výroční zprávě mělo být. Já k tomu nemám co dalšího říct. Ta, ta zpráva je zeštíhlená, je kratší než v předchozích letech a není tam žádný komentář ani o Portugalsku, ani o žádné jiné zemi, o Řecku, Kypru a tak dále. Takže nemám k tomu už co dodat. Výroční zpráva není vhodným místem pro tuto analýzu a diskuzi. Als nächstes, bevor ich... A Nyní, ještě než dám slovo Ernestu Urtasunovi, ještě jednou připomínám, abyste dodrželi ten pětiminutový limit. Eh, ve chvíli, kdy potom eh, dáme prostor i eh, nezařazeným budeme mít ještě možnost pro další členy, aby se k tomu vyjádřili, ale ti už budou mít k dispozici pouze tři minuty. Prosím, nepřetahujte. Ernest má slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Eh, dobré odpoledne, pane Konstancio. ECB eh, za posledních několik eh, let se musela věnovat otázce možného bankrotu některých států. V případě, že by k něčemu takovému došlo, za jakých podmínek byste nadále poskytovali likviditu komerčním bankám, protože existuje třeba finanční entita, která dodržuje všechny podmínky, které si stanujete pro, posky, pro poskytnutí likvidity. Poskytovali byste jim nadále tuto likviditu i v případě bankrotu daného státu? To znamená, měli by takovéto z banky nárok na eh, jakousi nouzovou likviditu. To byla jedna otázka. A druhá otázka je Řecko. Vy neustáte, neustále hovoříte eh, možnost navýšení eh, v T-Bells. Eh, pokud tedy ten strop se zvýší, je tady nějaké napojení a ještě k tomu mám jednu otázku. Pan Draghi, pokud se nepletu, minulý týden řekl, že strop pro T-Bells je otázka pro euroskupinu. Ovšem, potom ECB e také řekla, že ten strop už navýšit nelze, takže jak přesně to je? E, mnohokrát děkuji za tyto jasné konkrétní otázky. Co se týče otázky první, už jsem říkal, že opravdu tomu tak je, tedy to znamená, že pokud stát, pokud tedy dojde k nějakému bankrotu, tak to nemá žádné automatické dopady na to, jak přistupujeme k bankám. Pokud ty banky sami nezbankrotovaly, pokud ty banky jsou solventní, je všechno v pořádku. Taková jsou pravidla. tak samozřejmě ta situace vypadá v tu danou chvíli, protože samozřejmě i situace těch daných bank se může zhoršovat v čase. Ale v tu danou chvíli, eh, o které hovoříte, mm, není eh, žádný nějaký automatický postup. Eh, co se týče třeba těch stávajících programů pro Řecko, tam pořád ještě jsou možnosti, které jsou eh, k dispozici pro rekapitalizaci eh, řeckých bank. Tady jde tedy o možnost posílit situaci eh, řeckých bank v případě, že by taková potřeba existovala. To znamená, určité možnosti jsou k dispozici zase na základě ale rozhodnutí. K těm T-bills. Ehm, předseda Draghi už v, eh, upozornil vlastně na eh, situaci Řecka, co se týče naplnění závazků eh, programu, jak byly stanoveny v roce 2012. Došlo k hodnocení těchto postupů a to hodnocení bylo pozitivní v tom smyslu, že tam opravdu dochází tedy k plnění těch programů. A potom ve velmi krátkém období ECB navýšila e, částku těch takzvaných T-bills, které mohou být e, přijaty. Ale jsou tady dvě omezení v rámci toho řeckého programu, v tom druhém programu. Tam se předpokládaly zdroje financování pro stát. Jednak tam bylo vydávání T-bills, to bylo asi 15 miliard. To byl jakýsi limit eh, stanoven. Potom byl další limit, který byl stanoven pro při, přijetí z eurosystému. To je vlastně druhé omezení na ty T-bills a ten limit je 3,5. Takže to je vlastně už druhá omezení, druhý limit. Potom eh, to bylo v roce 2012 krátkodobě navýšeno na základě toho hodnocení, ale to už je zase jiná věc. Máme tady dvě tedy věci, dvě, dva různé limity. A k, tom, k těm 15 miliardám, které byly v tom programu, ty už byly využity ale ne všechny můžeme využít jako takzvaný collateral. Proto, aby, dostali, aby se do Řecka dostalo další financování, si finanční zajištění tedy. Dobrá, mnohokrát děkuji. Jenom upozorňuji, že odsuneme trošku to hlasování o EFSI, tak abychom měli trošku více času na tuto rozpravu. Eh, panem vicepředsedou ECB. Nyní má slovo Marko Can, prosím. Eh, děkuji mnohokrát. Já jsem měl tři otázky na vicepředsedu. Jednak je to otázka transparentnosti Evropské centrální banky. Já už jsem o tom hovořil dříve. Transparentnost je obrovsky důležitá a um, má otázka je, eh, pan Draghi mi neodpověděl, když jsem se jej na to ptal co se týče transparentnosti, neměly by tedy existovat studie, které jsou potom zveřejňovány o dopadu eh, měnové politiky, eh, kterou zastává ECB, to se týče například intervence do soukromé sféry a podobně, protože pomoc byla poskytnuta ze strany ECB třeba eh, různým privátním bankám. A Určitě by tedy bylo zajímavé podívat se na eh, takovéto eh, na, na zveřejnění eh, těchto toků. Potom, co otázka je TLTRO, Mm, teď máme na začátku ještě nové T, ale pořád ještě tam není žádný závazek ze strany bank, aby opravdu využívali tyto fondy pro financování eh, reálné ekonomiky, aby půjčovali malým a středním podnikům. Můžete nám tedy dát nějaké hodnocení ehm, toho, jak to bude vypadat třeba za rok? A pak ještě k otázkám eh, bondům a také těm předchozím TLRO. Eh, Co se taky týče té eh, unie kapitálových trhů, opravdu si myslíte, že taková ta finanční cesta jako kapitálové trhy opravdu nemůžou fungovat v Evropě. Podíváme se třeba na Ameriku, tam říkáme, že to je pozitivní, ale samozřejmě průmysl v Americe je úplně jiný než průmysl v Evropské unii. Takže existuje eh, nebezpečí eh, přehnané financializace eh, dostupnosti těch fondů pro malé střední podniky, protože přeci jenom oni jsou páteří ekonomiky v Evropě a je těžké představit si, jak operátoři v těch kapitálových trzích k tomu přistupují, řekněme, aritmeticky a já si neumím představit, hodnotu, jak, jak by tedy mohly být eh, celá řada projektů malých a středních podniků, protože řada z nich má jenom velmi málo zaměstnan, zaměstnanců, třeba deset. Takže jak je těžké vyhodnotit ty individuální projekty z tolika, od tolika příjemců potenciálních? Děkuji, já se pokusím odpovědět. Takže co se týče té první otázky, analýza dopadu se dělá. E, máme pracovní dokumenty, texty, které vám určitě můžu dát k dispozici. Takže tam se můžete dočíst o dopadu na e, bankovní systém. A mohu vám hned říct, že politika přispěla ke snížení, k výraznému snížení e, ceny financování pro banky. A v důsledku toho od konce minulého roku Eh, bankovní půjčky a míry tedy bankovních půjček do ekonomiky se snížily. To znamená, eh, chvíli eh, k tomu nedocházelo, ale teď k tomu dochází, snižuje se to. A naše politiky to nemají jako hlavní politiku. Eh, tady samozřejmě je otázka inflace, jakési stability obě, eh, v obou směrech. Ale hlavním cílem naší politiky je cenová stabilita, tedy v obou směrech, tak abychom to zajistili. Co se týče toho TLTRO, eh, ty z roku 2011-2012 to byly pouze operační kroky ve chvíli, kdy trhy pro financování bank v podstatě zamrzly. Takže eh, tam jsme neměli žádné podmínky, které by se k něčemu eh, pojily. Ale ve chvíli, kdy ta situace se změnila, eh, banky začaly splácet tyhle ty půjčky. Ten, teď tentokrát ty TLTRO vycházejí z chování bank v oblasti e, úvěrů. To tedy znamená, že tahle ta facilita je na čtyři roky, ale oni musí naplňovat určitou trajektorii úvěru. Pokud to nenaplní, tak po dvou letech musí splatit eh, tyhle ty půjčené peníze. To znamená, nemohou si je ponechat celou, celé čtyři roky. Takže v tomhle je, je to tedy závislé na jejich úvěrovém chování. Potom máme také ty eh, kvartální eh, dávky či částky, které potom vychází z toho jejich chování. Takže tam je tohleto propojení, tahle ta podmíněnost. K kapitálovým trhům. Vy jste to srovnal s USA. Obojí může být efektivní, pokud se podíváte na vývoj v USA a také v Německu. To jsou dvě úspěšné ekonomiky. Eh, a přitom byly úspěšné s velmi eh, rozdílnými finančními systémy. Eh, takže představa, že nyní kapitálové trhy navýší svoji roli, a už, už to musím tady uzavřít, dobrá, ještě jsme, k tomu ale, ještě jsme tomu ale vzdáleni, protože stále ještě dvě třetiny financování v Evropě jsou prostřednictvím bank, takže téhle té situaci v USA jsme velmi vzdáleni, protože oni tam mají financování pouze 20% ze strany bank vážení kolegové, kolegyně. Ačkoliv máme k dispozici více času, pokud otázky budou trvat dvě a půl minuty, nedostaneme se k žádnému e, výsledku. Byl bych tedy opravdu rád, kdyby všichni kolegové byli e, velmi struční a já nyní hned předám slovo e, nezařazeným. Oui, bonjour monsieur le vice-président. En mars dernier, monsieur Draghi me répondait que Děkuji, pane vicepředsedo. V březnu minulého roku mi pan Draghi řekl, že cené papíry EVF jsou naprosto jisté a nebude absolutně žádný problém je znovu prodat ve chvíli, kdy nastane ta chvíle. Ale vzpomeňte si, že třeba i Lehman Brothers měla eh, trojí AAA eh, eh, rating, takže měla velmi kvalitní rating, takže ve chvíli, kdy zbankrotovala. Takže pozor na takovéhle věci. A já si také myslím, že bychom mm, se měli také klást otázky, co se týče takového stínového bankovnictví. Eh, velké komerční banky, které mají cenové pap- cené papíry, bondy, eh, tam jako kdyby probíhalo takové paralelní bankovnictví v eurozóně. Eh, k tomu se vyjadřuje také profesor Pirotě z Amsterdamské univerzity a zástupce IMF. Um, ehm, v tom smyslu říkají, že tedy za, za takovéto eh, trendy eh, je zodpovědná ECB. Eh, Tohle to je v podstatě jakási výzva pro centrální banky a také pro demokracii v členských státech. Existuje jakési nové riziko pro bankovnictví a proto také Trojka ustanovila bankovní unii a ten takzvaný SSM Kromě toho také máme eh, cené papíry, které se používají jako jakési zajištění pro eurozónu, to v podstatě způsobuje tohleto paralelní bankovnictví, které vy jako kdyby podporujete, takže kdy si myslíte, kam si myslíte, že nás tahle ta spirála zavede? A co se týče také eh, zpětného odkupu eh, cených papírů, namísto toho, aby to pouze byly jakési záruky pro transakce, vidíme, že se děje něco jiného. Jak si tedy myslíte, že se to potom vyřeší v eh, tom konečném eh, výstupu z ECB? Já vám děkuji za tyto otázky. Teď, eh, co se tedy týče vývoje role finančních trhů, jak už jsem říkal, v Evropě máme stále ještě ekonomiku, která je e, centrována, zaměřena na banky. To znamená, oni poskytují dvě třetiny financování ekonomiky, pouze ten zbytek se děje prostřednictvím kapitálových trhů, což je obrovsky odlišné od USA, kde banky financují asi 20 požadavků ekonomiky e, tahle role kapitálových trhů, to je normální věc, existují v, a cené papíry také neodpovídají běžné měně. Prostě jako kdyby eh, představují eh, dlužní nástroje. A eh, samozřejmě s tím se pojí rizika, jak úvěrová, tak časová, řekněme ve chvíli, kdy dojde na jejich splatnost takže nemají tu výhodu likvidity, jakou mají peníze. Takže prosím, nezaměňujme to s penězi. to zmatení také role institucí a finančních trhů k tomu dochází a vytváří část finančního sektoru, která je nebankovní, nejsou to banky. A rost, tenhle ten sektor roste. Máme instituce také další, které signalizovaly, jako třeba Mezinárodní měnový fond, že tenhle ten nový segment finančního systému potřebuje určité monitorování, potřebuje být monitorován, protože zde vznikají nová rizika, či by mohla vzniknout. Takže tomu se opravdu musíme opatrně věnovat jaká jsou ta potenciální rizika? Vztahují se k právě k likviditě a e, transformací splatnosti. Protože když tedy přecházíme k tom financím e, kapitálovým trhům, ti mají menší pákový efekt než třeba banky, e, protože většina z nich je financována vydáváním jakéhosi kapitálu a ne vklady, jako mají banky. Takže rizika, která mají oni, se tedy vztahují na transformaci likvidity. E, a potom také právě e, soubor opatření je potřebných pro e, řešení těchto rizik. Já už jsem o tom někdy hovořil, hovořila o tom už také moje, mý kolegové. Ale to vůbec neznamená nějaká paralel, nějakou paralelní měnu, která by ohrožovala systém. A ještě poslední věc, eh, navýšení v té rozvaze, to už jsme poměrně vysvětlili tím, že jsme předpokládali, že 60 miliard cených papírů, které i nadále zakoupíme, eh, přivedou rozvahu ECB k míře, která eh, byla srovnatelná třeba v roce 2012. Thank you. Za stranu lidovou. Děkuji, pane místo předsedo, ráda vás vidím. Diskutovali jsme jsme spolu už, když se zakládal ten jednotný mechanismus dozoru. A chci se zeptat na to Unii kapitálových trhů. Byla jsem vlastně docela připravená, nikdy jsem neslyšela tak kritickou perspektivu k této Unii, jako jste formuloval vy. Hovořil jste o základní podmínce úspěchu, kterou by měla být jednotná regulace. To tedy nebude Jedna z velkých změn, legislativních změn, ale bude to prostě postupné postupné zavádění těchto změn. Mě by zajímalo, co si myslíte, jak to vidíte, když bude různý přístup, tak eh, myslím, že může dojít k tomu, že ta kapitálová unie se neuskuteční. A druhá věc, vy jste řekl, že CCB musela státnout k nestandardním řešením, znamená, že nestandard se může stát standardem, jak to teď vidíme v oblasti měnové politiky ECB? Děkuji. Děkuji i za ten úvod, za to připomenutí naší minulé spolupráce. Co se týká Unie kapitálových trhů, tak jsem se snažil zdůraznit, podtrhnout potřebu, že se nesmí zapomínat na ambici toho projektu. Jsem si naprosto vědom toho, že se to nepodaří implementovat za krátkou dobu. A jsou určité prvky, které jdou tímto směrem. Některé jsou snažší a měly by to tedy být ty, jimiž se začne. Například jsme s, jednali s bankou, anglickou bankou, o tom, že budeme podporovat nový typ jednoduchých transparentních sekuritizací. To je součást zlepšení diverzifikace financování a to je součást té unie kapitálových trhů. Je to tedy prvek, který je obsazen i v tom eh, zeleném doku, v té zelené knize komise. Jeden z prvků, ale snažil jsem se a myslím si, že ECB, systém eura se budou ubírat stejným směrem. Myslím si, že bychom neměli ztrácet ze zřetele ten konečný cíl, co to má být ta unie kapitálových trhů. A tam bude opravdu potřeba harmonizace mnoha věcí a pokud k ním nedojde, nemůžeme hovořit o Unii jako takové. To znamená, že se nesmíme nechat uspokojit něčím, čeho se dosáhne za krátkou dobu. Nesmíme, nesmíme ztrácet ze zřetele ty náročnější, ambicioznější cíle té Unie kapitálových trhů. To je jedna věc. A druhá otázka. Nestandardní opatření se nestávají novou normou. V tom smyslu, že by to využívaly centrální banky. Ne, nebude to pokračovat. Byli jsme v mimořádném období, máme teď tu nízkou inflaci až deflaci. Doufáme, že se nám podaří tu situaci zvládnout a zvrátit. Nejde jenom o rizí cenovou stabilitu, je to příliš blízko k nule a je mnoho důvodů, proč to pro ekonomiku není dobré. A doufáme, že se z této situace dostaneme ven. Uh, Až k tomu dojde, tedy nástroje přestaneme používat a banky se vrátí ke své standardní měnové politice. Budou tedy ekonomiku zpravovat zase jinými prostředky, tedy opravdu nehodláme z toho udělat novou normu. Děkuji jako další za SND kolega Alvarez. Buenas tardes. Bienvenido, vicepresidente. Gracias, presidente. Děkuji. Pane místopředsedo a pane předsedající, rád bych se ještě jednou zeptal na něco, co souvisí s Unii kapitálových trhů. V jakém vztahu je to k vlastní činnosti Evropské centrální banky? Za prvé chci pohovořit o dozorčí aktivitě, kterou ECB nedávno převzala. Jaké dopady to má na bankovní instituce v rámci bankovní unie? Samozřejmě, že financování prostřednictvím bank by mělo být posíleno, ale máme stále větší míru financování nebankovním sektorem a to by mohlo bez příslušného dozoru vést problémům. Podobným problémům jako v minulé krizi. Jak to vidíte s tou dozorčí činností? Myslíte si, že Unie kapitálových trhů bude také potřebovat vlastní dozorčí orgán? A teď k měnové politice. Řekl jste, že kap, Unie kapitálových trhů by se měla zlepšit, tak eh, by se dala posílit přenosnost měnové politiky, ale měnová politika se reprodukuje především hlavně v bankách. Jak nám to vysvětlíte? Jak tedy vidíte lepší přenosnost eh, té měnové politiky přes Unii kapitálových trhů? Děkuji vám za vaše otázky. Já jsem říkal, že Unie kapitálových trhů přinese mnohé výhody, ale zároveň, protože to zvyšuje propojení různých finančních systémů a prohlubuje takové propojení, tak to také může zvýšit potenciální riziko, když by došlo někde k nějaké nestabilitě v systému. To tedy znamená, že Unie kapitálových trhů, stejně jako bankovní unie, znamená, že je třeba rozšířit dozor tak, aby byly stejné podmínky pro všechny tak, abychom se vyhli těm rizikům. To tedy znamená, že instituce, hovoříme o finančních trzích, kapitálových trzích, to jsou instituce, které jsou zodpovědny za dozor eh, nad trhem s cenými papíry, tak tyto instituce musí posílit svou roli. A nakonec v dlouhodobé perspektivě až bude zaveden celý ten proces, tak si myslím, že to bude znamenat, že některé prvky dozoru se rovněž přesunou na evropskou úroveň, stejně jako to bylo s bankovní unii. Ne hned, ale postupem doby. Proto, aby byl zajištěn řádný dozor nad situací, abychom se vyhli nějakým rizikům a nebezpečím, abychom zajistili jednotná pravidla, abychom zajistili fakt, že všichni budou mít stejné podmínky. To je můj názor na tohle věc. Co se týká měnové politiky, jenom velmi stručně. Normálně protože banky jsou v podstatě naším protihráčem, co se týká poskytování likvidity nebo okažného, okamžitého dopadu na naši úrokovou politiku, tak je velice důležité, aby to bylo přeneseno na celou tu výnosovou křivku. A to je role kapitálových trhů, aby se to řádně přenášelo na krátkodobé úrokové míry, na které má měnová politika dopad. Měnová politika má dopad jenom na krátkodobé úvěry a potom uh, Spoleháme se na to, že trhy budou fungovat, kapitálové a finanční trhy budou fungovat a přenesou tyto úrokové, krátkodobé úrokové míry na další úroveň a jde o to, že naše míry jsou důležité pro investiční rozhodnutí. Nejde o týdenní nebo měsíční lhuty, ty jsou důležité ty pěti až desetileté lhuty. Tedy toto rozhodnutí potom samozřejmě když jsou hlub, jde o to, aby byla dostatečná likvidita na trhu, tak aby bylo zaručeno hladký, aby byl zaručen hladký přenos měnové politiky. Děkuji. Georgios Krusov se stranou Lidovou. Děkuji, pane předsedo. Chci se zeptat na dvě věci. Za prvé k úrokům. Evropská ústřední banka se chopila daleko sáhlé iniciativy, aby snížila náklady na financování. Jste spokojen? Funguje to s tím levným financováním pro firmy do té míry, jak jste očekávali? A jak to vypadá s pohledávkami bank? Nebráníte teď dalšímu předávání levných peněz, protože banky chtějí mít svůj výnos a podstatě podle vaší strategii nedochází ke konfliktu zájmu mezi bankami a reálnou ekonomikou. A jak hodnotíte svou vlastní roli v této otázce? A pak e, ještě něco k Unii kapitálových trhů. To je e, velký náskok, který oproti nám mají třeba Spojené státy. Máte nějaký globální obrázek e, růz různých věcí, můžeme je dohnat za dva, čtyři nebo šest let? Děkuji vám za vaše otázky. Ano, úrokové míry na všech trzích klesly a to zahrnuje také i trh bankovních úvěrů, což je důležité. V letech 2012-2013 naše politika ovlivňovala eh, pokles nákladů financování banek. Ale stejným způsobem neklesaly náklady půjčování peněz od bank. To znamená, úroková míra šla dolů za korporátní bondy na finančních trzích. Cena tedy akcí rostla o 13 od našeho lednového rozhodnutí, což tedy znamená, že se snižovaly náklady a ve stejnou dobu úroková míra bankovních půjček také klesala. Do, pár čísel, když dovolíte. To jsou průměry. Průměr míra, míry půjčování nefinančním firmám je teď 2,34. V létě minulého roku to bylo 60 základních bodů méně. Průměrný výnos korporátních bondů je přes 2%, náklady jsou 7%, což je úroveň srovnatelná s tím, co bylo před krizí. To jsou tedy opravdu výsledky naší politiky ve vztahu k dalším trhům aktiv. Podíváme-li se na náklady kapitálu nefinančních korporací, což může být jenom ku prospěchu investičních rozhodnutí a dalšímu růstu. Druhá otázka. Jak dlouho? Ano, to bude dlouhý proces, tím jsem si jist, protože je to těžké, je to citlivé, ale myslím, že nemůžeme srovnávat úsilí s něčím, eh, co se odehrávalo v minulosti a neuspělo. A nějaké pokusy v minulosti byly, třeba harmonizace korporátního práva, diskuse o různých aspektech. Nyní za sebou máme krizi. Projekt bankovní unie, zásadní institucionální změny, které byly naprosto nezbytné. Já si myslím, že to také přispěje k tomu, aby se hovořilo nahlas ve prospěch benefitu z této iniciativy, ale dovolte, abych vám řekl, že to je můj osobní názor, cílem není mít finanční strukturu, kde by banky eh, reprezentovaly 20 financování a zbytek trhu. Nikoliv. Evropa a úspěšné evropské země prosperovaly bez takovéhle struktury velice dlouho a myslím si, že určitá míra vztahu mezi bankami je důležitá pro malé a střední podniky. Děkuji. Eva Kají za SND. Evo? Evo, Evo? Your turn. So, uh, thank you for being here. Děkuji za to, že jste mezi nás přišel a já bych se chtěla e, znovu zeptat na e, problémy Řecka s likviditou v krátkodobém horizontu. Eh, protože eh, cash flow z eh, MMF do Řecka je téměř miliarda euro. Takže já bych chtěla objasnit pár věcí. Pokud máte nějaký plán za ECB, tak jaký je ten plán v případě, kdy nedojde k dohodě? Ne v případě, kdy nebudou platit, ale také v případě, kdy nedojde k dohodě. V případě takovéto události, co bude ECB e dělat s ILA, aby zadržela systémové riziko v řeckých bankách? Zvažuje ECB možnosti e, uvalit úvěrovou kontrolu na řecké banky a zúrazňuji, že jste říkal, že vnucování e, kapitálové kontroly nemusí nutně znamenat Grexit. Takže e, plánujete něco podobného a dále hodnota záruky, kterou poskytují řecké banky, aby získali financování z ILA, je snížena. Máme tedy vlastně zastřižení té záruky. Tak jakým, jak, jakým procentem by tato záruka měla měla vzrůst v případě nepříznivých událostí. A e, dále, e, jestliže e, vystavení řeckých bank není zaručeno EFSF, tak jak systémové riziko tímto způsobené bude zadrženo v případě kreditové události, tak aby bankovní sektor v Řecku zůstal životaschopný a odolný. Děkuji za tuto otázku. Já už jsem se zmínil o tom, že pravidla, která máme pro financování bank, pro poskytování likvidity, jsou založená na tom, aby banka byla solventní a aby měla způsobilou záruku pro získání těchto financí. A to platí i pro ILA. Platí to tedy pro obojí. Jestliže v určitém scénáři by neexistovala záruka, tak bychom nemohli samozřejmě poskytnout likviditu bez této záruky. A v takovéto situaci by banky musely omezit své aktivity. Doufejme, že to se nestane. Taková jsou nicméně pravidla. Jak už jsem také říkal, SSM navrhuje a Rada guvernérů to schválila, aby velké banky e, nezvyšovaly svou závislost na státu, e, tedy aby nebyly závislé na případné e, úvěrové krizi ze strany státu. Takové je odůvodnění toho rozhodnutí. Pokud dojde k platební neschopnosti, tak jak víte, legislativa, naše smlouvy nepamatují na případ, kdy země, která by byla v bankrotu, by byla vyloučena z eurozóny. Tak tomu není. Takováto možnost není smlouvami stanovena. A banky jsou podle pravidel ve smlouvě také identifikovány. Já bych chtěl také připomenout, že u stávajících nebo předchozích programů je ještě 10 miliard euro, které by mohly být použity na rekapitalizaci řeckých bank, kdyby, není tomu tak, ale kdyby ta krize přetrvávala. Nicméně v závislosti na podmínkách, protože rozhodnutí budou muset učinit ministři financí a ne my. My tedy nemůžeme formulovat více plánů, pouze aplikovat naše pravidla, tak jak už jsem vysvětlil. Pokud jde o e, tu e, záruku pro půjčky, tak ta je také důležitá. Zmínila jste také kontrolu úvěru a kontrolu kapitálu. Já bych to chtěl objasnit. Kontrola kapitálu může být zavedena pouze v případě, pokud o to řecká vláda požádá kontrola kapitálu ne, nemůže být odsouhlasená jaksi zvenčí. Potom podle platné legislativy Evropská komise musí schválit toto opatření. Ten původní návrh, ten prvotní návrh ale musí vzejít od řecké vlády. A jak jsme viděli v případě Kypru, kontrola kapitálu automaticky neznamená odchod z eurozóny. Kypr nyní konečně a úspěšně ukončil veškerou kapitálovou kontrolu velice nedávno a mohl v eurozóně zůstat pod kapitálovou kontrolou po nějakou dobu a podstupně tuto kontrolu odbourávat, zatímco se zvyšovala důvěra. A nyní byla ta kontrola zrušena úplně. Děkuji. Poslední tři řečníci, eh, prosím, eh, omezte se na tři minuty, abychom včas stihli hlasování. Nejprve za EPP Siegfried Murešant. Eh, děkuji, pane předsedo. Pane místopředsedo, tady jsem. Děkuji vám za e, velice poučná vysvětlení. E, já samozřejmě většinou sdílím vaše názory a to také e, ohledně pozitivního efektu programu kvantitativního easingu. Nicméně vždycky existují potenciální rizika. A myslím si, že je lze pozorovat a jedno, které mě napadná, je bilance soukromého sektoru vlivem akt vlivem aktiv, které neskýtají výsledky. Vzhledem k vysoké zadluženosti soukromého sektoru eh, v některých zemích eh, eurozónu, eh, potom ty firmy jsou pod tlakem, aby si brali půjčky a má Otázka tedy zní, čím chce ECB e tvořit protiváhu těmto trendům. A druhá otázka zní, Další potenciální kvantitativní easing by samozřejmě měl vliv na institucionální e, investory v eurozóně, na penzijní fondy a e, pojišťovatele, e, kteří mají slabou pozici z ohledu, z ohledu cash flow. A já se ptám, co zamýšlí ECB udělat, aby finanční riziko v eurozóně bylo znovu udržitelné. Děkuji za tyto otázky. Tak nejprve zmínil jste se o situaci vysoké zadluženosti veřejné i soukromé sféry v Evropě. Eh, politika měnové politiky, která snižuje úroky, době pomáhá, protože samozřejmě to dluhové břemeno se snižuje. Místo navyšování rizika v eh, problému s bilancí těch zadlužených institucí v to v tuto chvíli pomáhá nést eh, následky své vysoké zadluženosti. A potom samozřejmě doufáme, že budou moci snížit svou zadluženost ale e, nejde tady o navyšování rizika. Pokud jde o pojišťovny a další institucionální investory, tak tady je to jiné, to záleží na e, podnikatelském modelu jednotlivých institucí. Já už jsem o pojišťovnách e, mluvil poměrně hodně a pojišťovny dokázali čelit situaci pomocí kapitálových zisků, které získali z poklesu výnosů, neboli zvýšila se cena aktiv, které drží. Musí tedy přizpůsobit své politiky a své sliby návratnosti tomu novému prostředí, tak, aby zůstaly životaschopné v situaci, kdy jsou nízké úroky. Děkuji. Za SD Kostas Mavrides. Děkuji vám. Chtěl bych vás také zde přivítat, budu hovořit řecky. Mám tři velice krátké otázky. Posloucháte, dobře. Unie kapitálových trhů. velice prakticky by mě zajímaly dvě věci. 13 miliard euro na spořících účtech v bankách a kromě toho máme roztříštěný trh. Na tom se, myslím, všichni shodneme. Co si tedy myslíte z technického, nepolitického hlediska, že by mohlo pomoci zastavit ten útěk, úprk kapitálu z periferních zemí? Co e, se dá udělat, abychom, abychom e, posílili makroekonomickou rovnováhu? Eh, co, co tedy, jak, jak to, jaký by to mělo vliv na eh, náklady, úroky a tak dále. A eh, druhá otázka. Evropská centrální banka, kdyby chtěla, by, tak by mohla proměnit nouzovou likviditní asistenci v dlouhodobé dluhopisy. Hodláte proskoumat tuto možnost v případě banky, kterou nepůjde, která nebude moci být plně rekapitalizována? A dále, nedávno jste hovořil o situaci eh, na Kypru. Nyní máme eh, na Kypru novou legislativu o solventnosti. Liší se to nějakým způsobem od kvantitativního easingu? Děkuji. No, pokud jde o eh, odliv kapitálu, jak víte, Evropská unie eh, se těší eh, jednotlivým svobodám v ve všech členských státech a jednou z těchto svobod je volný pohyb kapitálu. A proto e, jakákoliv e, omezení nebo administrativní kontrola může být jenom velice výjimečným a dočasným opatřením, jako tomu bylo na Kypru. Normální situace je taková, že e, občané i firmy mohou volně pohybovat kapitál po celém území Evropské unie. Pokud dochází k odlivu kapitálu, pak to souvisí zcela jistě s analýzou domácností a firem, podle které existuje úvěrové riziko v určité oblasti Evropské unie a to do takové míry, že to vytvoří pobídku, aby svůj kapitál přesunuli někam jinam. Pokud tedy chcete vysvětlení toho, proč z Řecka e, odputovalo mnoho kapitálu od prosince, pak to souvisí s interní situací a interní politikou Řecka. Žádné jiné vysvětlení není. A to, že dosud e, Řecko se nedohodlo s ostatními členskými státy, to vytváří nejistotu a proto dochází k odlivu kapitálu. A jediný způsob, jak to napravit a jak to eliminovat, je pracovat na dohodě s ostatními členskými státy. To je zásadní. Pokud jde o přeměnu ELA na dlouhodobé dluhopisy, tak to nespadá do, našich pravidel. Děkuji a poslední na seznamu řečníků je za EPP Thomas Mann. Děkuji, pane předsedo. Pane Konstancio, já bych se chtěl ještě zmínit o těch nízkých úrocích, které máme. Ti, eh, pro investory a pro dlužníky je to dobré, ale eh, pro ostatní ne. Eh, vy znáte Německo, kde sídlí ECB a tam máme u střadatelů ztrátu 190 miliard euro. To jen tak bez komentáře bych chtěl oznámit. Sylvie Gulár správně řekla, jak ta situace vypadá a vy jste také k tomu řekl některé informace, ale mě by zajímala situace důchodu. My máme zatím 3,5 až 4 To byla eh, záruka, to byla garance na eh, vybudování důvěry. A v takovém případě je tomu třeba přizpůsobit ostatní věci. V budoucnosti ano, ale co s těmi sliby, které jsme dali dnes? Eh, pokud jde o provozní pojišťovny, tak tady je vidět e, určité klima i u samotných lidí, i u, i u soukromých poskytovatelů důchodu, že e, je, tady jde vlastně o e, jisté investice. Takže to by nemělo být politikum a mělo by to být finančně relevantní. Děkuji za tuto otázku. Já bych nejprve chtěl vás upozornit na text, který byl e, publikován v ekonomickém buletinu Německé centrální banky před několika měsíci. Tam se psalo, že z reálného hlediska, a to je to, co se počítá, tedy odhledneme-li od inflace, tak e, úroková míra vkladů v Německu je nyní na stejné úrovni jako v roce 2006 a 2007. Potom e, úroková míra u vkladů e, byla 2006, ale inflace byla také 2006, takže reálně nula. Nyní inflace v Německu je e, půl procentního bodu a vklady potom jsou zatíženy touto, e, touto nízkou inflací. Tak a zase z reálného hlediska je to nula, nic se nemění. A na, ale na to se zapomíná, protože lidé přemýšlí spíše nominálně, mají určité, e, žijí v určitých finančních bludech. Já e, jsem si poměrně jistý, že Němci tomu rozumí více než ostatní, eh, vzhledem ke kultuře, jaká existuje v Německu. Je tam povědomí o tom, co jsou to peníze a jak, je, jak jsou důležité pro reálnou kupní sílu. A eh, úrokové míry jsou nízké, protože inflace je velice nízká. A my pracujeme našimi politikami na tom, abychom zvýšili inflaci na normální úroveň. A až se to stane, pak úroky zase porostou. A pokud chceme udržitelnou obnovu ekonomiky, udržitelné zotavení, tak musí být z reálného hlediska e, úroky znovu kladné. Nyní jsme tedy v dočasné situaci a naše politiky fungují lépe než cokoliv jiného. Eh, lépe eh, řeší tuto situaci. Není žádný jiný způsob, eh, jak, jak se vracet k, do doby, kdy situace byla normálnější než dnes. Nedá se ale říkat, že nyní nějakým způsobem vysvětlujeme tuto situaci. My jsme nevyvolali tu současnou nízkou inflaci. A jak říkám, není to jenom ropou. I když odhledneme od ropy, inflace je 0,6 což je hodně pod naším cílem, který je dán naším mandátem. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Pane vicepředsedo Evropské centrální banky, za celou tuto rozpravu. Také děkuji za to, že jste nám umožnil eh, klást ještě otázky, eh, řekněme, v prodloužené době. A takže všem vám mnohokrát děkuji. 16.45 16, opravdu bude hlasovat, protože potom, eh, potom nás čeká ještě zasedání společně s výborem budget. Já hned předávám slovo eh, pro, předsedávání, pro předsedání k tomu hlasování kolegovi Feberovi. Ještě jednou mnohokrát děkuji. Já, já. Já. Hast du gut gemacht, du bist nur das Abstimmen, habe ich gehört. Grüß dich. <laughs> Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 4. Přecházíme k bodu na pořadu jednání číslo 4. Všechny vás prosím, abyste si vytáhli své hlasovací kartičky. Zasuňte je prosím do přístrojů. Eh, Madame Beres, s vaším dovolením bychom nyní rádi přešli k hlasování. otestujeme si eh, systém, podíváme se, jestli už eh, jsme všichni připraveni, takže testovat, testovací hlasování. Prosím, zahajuji test. Wir sind immer noch in der Testabstimmung, haben alle... Takže stále ještě je to jenom na zkoušku. Všichni jste odhlasovali na zkoušku? končím testovací hlasování a vidím, že všechny politické skupiny jsou eh, dostatečně zastoupeny. Přecházíme k hlasování o zprávě Mavrides. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B. Tady máme ústní pozměňovací návrh zelených. Máte je všichni k dispozici. Takže nejprve hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní celý kompromis B s ústním pozměňovacím návrhem, který byl předložen zelenými, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Všichni si, všichni si vás zapíšu. Ehm, každopádně si to musíme stejně překontrolovat, takže eh, hlasujeme o pozměňujícím návrhu 25. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Vynikající. Takže to je dostatečné a přecházíme ke kompromisu C s EPP. Teď eh, máme žádost o oddělené hlasování. Je to pravda? ostatně to takhle nemají. Prosím vás, někdo z EPP mohl byste eh, vysvětlit, jak by tohleto oddělené hlasování mělo fungovat? Pan Balc, ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo, my bychom rádi k odstavci 3, části 1, měli slova labor intensive, které bychom tedy dali vyškrtnout a k tomu chceme mít to oddělené hlasování. Eh, už jsme o tom hovořili také se stínovou zpravodajkou naší frakce. Všichni se tomu rozuměli, jde tady o slova labor intensive. Hlasujeme tady odděleně o tom, zda je vyškrtnout či nikoli. Takže nejprve kompromis C bez labor intensive. Kdo je pro labor intensive vyškrtnout? Máte něco proti? Eh, prosím, já jsem si to překontrolovala se svými zaměstnanci, nemáme k tomu žádné informace, nedohodli jsme se k tomu předem, takže tenhle ten ústní pozměňovací návrh nemůžeme akceptovat. Eh, takže ten ústní pozměňovací návrh byl zamítnut, takže máme, eh, hlasujeme o tom C jako o celku, kdo je pro, proti, also die Prozedur wäre relativ einfach. The procedure is really, relatively easily. Takže nejprve hlasujeme o kompromisu bez znění labor intensive a potom budeme hlasovat o tom znění labor intensive. Takže já bych prostě takhle za sebe hlasoval dvakrát plus. Kdybych byl socialista, což se ale nikdy nestane. Okay? Herr eh, Luke. Pan Luke, prosím. Pane předsedo, my tomu nemáme žádné informace, ten test k tomu vůbec nemáme k dispozici. Já teď vůbec nevím, jak to bude vypadat, když to vyškrtneme nebo když to tam necháme. Já bych si to musel celé přečíst. Máme na tohle to přece postupy, to se musí předem nahlásit a není prostě možné takhle uprostřed hlasování nějaké libovolné pasáže jen tak vyškrtnout a takhle o tom hlasovat. Já jsem proti. Vážený kolego, ten text máte samozřejmě k dispozici. Eh, rozdal vám to sekretariát, máte tam ten, eh, ten kompromis. Když se podíváte na ten kompromis C, tady v anglické verzi, eh, přeci jenom vidíte, že tam stojí labor intensive. To znamená, že při výběru těch projektů bychom měli dávat ehm, přednost projektům, které vyžadují hodně pracovní e, síly. A tady jde o legitimní e, postup, protože tady vlastně jde tedy o dílčí hlasování, tady nejde o nějaký velký pozměňovací návrh. Tady jinak se to měli dlou, dost dlouho k dispozici. Takže prosím vás, ještě jednou kompromis C bez slov labor intensive. Kdo je pro? Socialisté by měli být pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Takže nyní hlasujeme o těch dvou slovech. Kdo je chce mít v tom kompromisu? Ten hlasuje pro kdo hlasuje proto, aby tam ta slova byla. Tak kdo je proti? Teď si to překontrolujeme, prosím vás. Takže hlasujeme o slovech Labor Intensive o kompromisu C. Zahajuji hlasování. Zatím hlasují pouze lidé z výboru Ekon. Končím hlasování. Takže jsme to vyškrtli. Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si to elektronicky. Pozměňovací návrh 34. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato číslo 35. To máme ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D. Bez ústních pozměňovacích návrhů ani oddělené hlasování, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 až 54, to je vlastně totež, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, překontrolujeme si to elektronicky, takže 50 až 54 zahajuji hlasování. Máme tady jeden hlas EPP navíc. Teď už je to v pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Překontrolujeme si to, tady si o to někdo žádá, takže 57 elektronicky zahají hlasování. Hlasovali jste všichni? Zase jeden EPP hlas navíc. Ukončím hlasování. Zamítnuto. Nyní 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si také překontrolujeme, takže 56. Zahají hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Přijato. Potom všechno odpadá, kromě 59, eh, kdo je pro 59. A o tom hlasovat nemusíme, to je jenom jazyková eh, eh, úprava. Takže nyní 60. První část 60, kdo je pro, proti, strželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže v obou částech to je 60 zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Za, končím hlasování. Přijato. Číslo 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis E. Tady k tomu také navíc nic nemáme, takže kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Jmenovitě. Ne, není to jmenovitě. Tak jenom abychom si překontrolovali čísla, je to elektronické hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Dann darf ich aufrufen die Abstimmung. Can, can, can we double check the, I don't know. What to double check? No, sorry. It's, it's abgelehnt, yeah. very clear. Dann kommen wir ganz kurz noch. Nyní eh, tedy ještě v rychlosti. To znamená, eh, abych vám to řekl jasně, nemáme tedy stanovisko. Eh, potom ještě jedno hlasování, to je eh, doporučení hlasování o evropské statistice. Takže kdo je pro? To taky musíme dělat elektronicky, takže prosím vás elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Takže tohle, eh, tento návrh doporučený pro druhé čtení byl přijat. Tím končím zasedání výboru Ekon.